Item number 16. Tak, bod číslo 16. Vážení kolegové, je pro mě potěšením přivítat zde eh, chorvatského ministra eh, zahraničních a evropských věcí. Je to pan Gordan Grlič Radman. Eh, dobrodošli. Minulé úterý eh, jsme na plenárním zasedání vyslechli prezentaci ambiciozního eh, programu chorvatského předsednictví od premiéra Andreje Plenkoviče. A dnes je tu mezi námi v AFETu eh, pan ministr zahraničí Gordan Grlič Radman, který byl už ráno ve výboru INTA. Pane ministře, rádi bychom s vámi debatovali o prioritách zahraniční politiky během vašeho předsednictví, které spadají pod hlavičku Vlivná Evropa, jak předsednictví nazvalo svůj program. A já bez dalších průtahů vám dám slovo a máme čas asi 55 minut na diskuzi o vašich prioritách a jsem si jistý, že mnoho kolegů se přihlásí o slovo. Pane ministře, ještě jednou vítejte a vítám celý váš tým, se kterým už jsem měl tu čest v poledne, kdy jsme už si popovídali na úvod. Děkuji vám moc krát, pane McAllistre. Já jsem velice rád, že jsem dnes s vámi ale teď, protože jste mluvil anglicky, já budu taky mluvit anglicky a potom možná později ještě chorvatsky, jsem velice rád, že jsme členem Evropské unie a že chorvačtina je zde úředním jazykem. Vážení poslanci Evropského parlamentu, dámy a pánové, je pro mě velkým potěšením být zde dnes s vámi a velice rád vám představím priority chorvatského předsednictví Rady Evropské unie. Rád s vámi také povedu dialog na eh, mnoho témat. Chtěl bych vám vyřídit srdečné pozdravy od našeho premiéra, pana Plenkoviče, který byl také eh, poslancem tohoto výboru. Po celá desetiletí eh, Evropská unie eh, měla vliv na globální úroveň, pokud jde o podporu demokracie, právní stát a dodržování lidských práv. Nicméně náš vliv není ani zdaleka takový, jaký bychom rádi měli. Proto se pevně domníváme, že e, síla vlivu Evropské unie ve světě by měla být posílena prostřednictvím zahraniční a bezpečnostní politiky, obchodní politiky, rozvojových a humanitárních akcí. E, je třeba e, harmonizovat naše nástroje, které máme k dispozici. Zároveň musíme co nejlépe porozumět změnám, v našem sousedství i změnám globálním. Pouze tak eh, může Evropská unie plnit roli silného globálního aktéra, který zajišťuje bezpečnost a posiluje multilateralismus a mezinárodní řád založený na pravidlech. Chorvatské předsednictví eh, proto bude klást důraz na stabilitu a bezpečnost v bezprostředním okolí Evropské unie. Tady se budeme soustředit na podporu stability, bezpečnosti, odolnosti a reformních úsilí našich partnerů a sousedů. Vynasnažíme se pokročit s rozšiřováním Evropské unie, což bereme jako investici do bezpečnosti, stability a, na to nezapomínejme, do prosperity Evropy. Evropský kontinent, na němž některé země nejsou eh, součástí eh, evropské integrace, to není dlouhodobě možná volba. Bezpečnost, stabilita a prosperita jeho východní Evropy je přímým odrazem bezpečnosti, stability a prosperity Evropské unie. Jakožto nejmladší členský stát Chorvatsko velice dobře chápe eh, problémy, které sebou přináší eh, procedura vstupu do Evropské unie a výhody členství v Evropské unii. Proto se Chorvatsko rozhodlo pro vstup eh, do EU a jednou z priorit našeho předsednictví je právě Západní Balkán a summit mezi EU a Západním Balkánem je v květnu je přelomovou událostí. Důvěryhodnost Evropské unie jako globálního aktéra je testována právě úspěchy a vlivem v bezprostředním sousedství. Jak můžeme ovlivňovat svět, když neovlivníme ani nejbližší sousedy? Evropská unie má velice dobré důvody, proč by se měla držet ideje konzolidace evropského kontinentu a nepovolovat žádnému evropskému regionu, aby se vzdálil a odklonil. Zároveň samozřejmě západní Balkán musí pokračovat s reformami a plnit kritéria členství. Zahájení vstupových vyjednávání s republikou Severní Makedonie a s Albánií by bylo e, signálem, že Evropská unie přistupuje ke svým nejbližším sousedům strategicky. Také bychom neměli šetřit úsilím na pomoc Bosně a Hercegovině, aby se přiblížila na své cestě k Evropské unii. Chtěl bych zdůraznit, že jde o unikátní zemi, jejíž stabilita a prosperita závisí na rovnosti tří eh, národů v tomto státě. Tento princip musí jít ruku v ruce s potřebou zajistit eh, základní práva jednotlivců všem občanům Bosny a Hercegoviny. Kromě toho je zapotřebí většího dynamismu ve vstupových vyjednáváních s Černou horou a Srbskou. a e, doufáme také v to, že se nám podaří uchovat evropskou perspektivu pro Kosovo. Turecko je kandidátská země a klíčový partner Evropské unie. Naše vztahy s Tureckem jsou složité. Máme své obavy, ale také máme své jasné zájmy, e, zejména v otázce migrace. Měli bychom být připraveni vést strategický a pragmatický dialog s Tureckem. Jinak Evropská unie bude dál ztrácet páky na tento stát, který je důležitým regionálním eh, hráčem eh, na vzestupu. Pokud jde o východ, Chorvatsko má za cíl přine, nebo dost, dostat partnery z východního partnerství blíže k Evropské unii. Cílem bude definovat priority východního partnerství po roce 2020. Tomu se bude věnovat summit východního partnerství v červnu tady v Bruselu a bude klást důraz zejména na přinášení hmatatelných výsledků občanům. Musí také pokračovat naše úsilí o e, celkové řešení krize na Ukrajině. Navzdory problémům je třeba vést dialog s Ruskem o otázkách společného zájmu a o společných obavách. Stávající rámec, založený na pěti e, vůdčích principech a na dvoukolejním přístupu, je i nadále platný a e, dává dostatek prostoru pro selektivní zapojování. E, když se podíváme na jich, Chorvatsko je středomořská země a klade zvláštní důraz na jižní sousedství Evropské unie a na pohraniční regiony. Situace v Libii je nesmírně závažná a nestabilita středního východu má e, mnohé dopady na Evropskou unii. O tom jsme diskutovali už včera Eh, na schůzi eh, Rady AFSI. Doufáme, že berlínská konference, která proběhla v neděli, bude bodem zvratu. Je důležité, abychom eh, kombinovali úsilí s mezinárodními partnery a usilovali o deeskalaci a o všeobecné vyřešení krizí a dalších výzev. Očekáváme, že i nadále bude pozornost věnována Syrii, Libii, Jemenu, Iráku, Iránu a Perskému zálivu. Lidé v těchto regionech si zasluhují žít v míru a stabilitě, která by také znamenala více míru a stability pro naše vlastní občany. Podpora Evropské unie by měla být mírová, inkluzivní a e, udržitelná. V oblasti udržitelného rozvoje humanitární pomoci, stabilizace a rekonstrukce. Zejména je třeba řešit problémy migrace, boje proti terorismu, radikalizaci a násilnému extremismu. Vytvoření podmínek pro trvalou stabilitu a mír vydláždí také cestu k návratu uprchlíků. Implementace e, agendy OSN do roku 2030 a rozšířené úsilí členských států EU v mezinárodní rozvojové spolupráci budou důležitými body naší agendy. Právě tak, jako potřeba zabývat se koherentněji univerzálním problémem klimatických změn. a takto zajistit konzistentní a udržitelné financování vnější činnosti Evropské unie po eh, víceletém finančním rámci, eh, který končí v roce 2020. Eh, tak může Evropská unie získat vlivnou roli ve světě. Obecná evropská strategie pro Afriku a s Afrikou je jedním z největších cílů nové Evropské komise. Budoucnost afrického kontinentu bude mít přímý vliv na budoucnost světa. Potřebujeme dlouhodobé partnerství mezi Evropou a Amerikou založenou na společných jejich zájmech. Čeká nás významná práce také na transatlantických vztazích. Transatlantické partnerství je i nadále pilířem míru a stability ve světě a je také zásadní složkou evropské bezpečnosti a prosperity. Byli bychom eh, rádi, kdyby eh, přes naše rozdíly v některých otázkách jsme mohli spolupracovat se Spojenými státy na projektech stability v našem sousedství. Mezi něž patří řešení společných hrozeb a výzev, jako je terorismus, nešíření jaderných zbraní, migrace a energetická bezpečnost. V Asii se zaměříme na konektivitu a na hledání správné rovnováhy ve vztazích s Čínou. Konektivita je druhý pilíř priorit našeho předsednictví a to ve všech svých aspektech. Ekonomický politickém, infrastrukturním, digitálním a mezilidském. Bereme ji jako nepostradatelný nástroj ke spolupráci v čím dál roztříštěnějším světě a chápeme ji jako klíčovou pro naši globální konkurenceschopnost. Letos proběhnou dva samity EU Čína a kromě toho také summit 17 plus 1. Je zapotřebí e, zajistit jednotu a koherentnost a e, společné postoje pro obojí tyto summity. E, naše předsednictví bude také pokračovat ve strategickém partnerství s Latinskou Amerikou. To je kontinent, který čelí mnoha výzvám a nestabilitě politické i ekonomické, která se bohužel zvýšila. Tady očekáváme, že budeme věnovat pozornost zejména Venezuele i nadále a pomáhat jejím sousedním zemím zvládat migrační tlak. Zmíním se také o čím dál plodnější spolupráci se strategickými a nesmírně důležitými partnery, jako je Kanada, Mexiko a Brazílie, Indie, Jižní Afrika, Korea, Japonsko a Austrálie. Svět je čím dál provázanější a spolupráce s těmito klíčovými aktéry je nejlepší způsob, jak eh, zajistit eh, to uchování našich hodnot a zájmů na globální úrovni. Eh, v oblasti bezpečnosti a obrany chceme dosáhnout lepší koherentnosti současných iniciativ a mechanismů. Budeme posilovat spolupráci s NATO a chceme udělit eh, pobídku nebo udělit impuls našemu obrannému průmyslu eh, s důrazem zejména na malé a střední podniky a na výzkum. A nesmíme zapomínat na civilní aspekt společné bezpečnostní a obranné politiky, která je součástí našeho integrovaného přístupu. Závěrem chci říci, že chorvatské předsednictví nastupuje v době, která je velice náročná pro Evropskou unii i pro Chorvatsko. Nikdo by si nedokázal představit před lety, že Chorvatsko jednou jednou bude nezávislé a teď 28 eh, let eh, po eh, uznání moderního Chorvatska jsme nejenom členem Evropské rodiny, ale dokonce předsedáme Evropské unii a jsme na to nesmírně hrdí. Patrně nezdílíte náš pocit, nedokážete se do něj vcítit, ale my jsme opravdu hrdí, protože pro Chorvatsko jde o historický okamžik, kdy předsedá Evropské unii. Je to pro nás skutečně ctí a privilegiem. Chorvatsko splnilo všechny zahraničně politické cíle, a teď naše předsednictví a naše priority nejsou pouze evropskými prioritami nejsou pouze chorvatskými prioritami, jsou to evropské priority, jsou to i vaše e, priority. Máme tu ještě další priority, jako je členství v šengenském prostoru a v eurozóně, ale to už jsou evropské záležitosti a já si myslím, že my si zasloužíme být jejich součástí. Tento fakt nás ještě více motivuje v našich ambicích a v našem odhodlání řídit a reprezentovat Evropskou unii co nejlepším způsobem. Svět je plný výzev a proto Evropa musí být silná. Děkuji vám moc krát eh, za pozornost. Děkuji. děkuji pane ministře za váš úvodní projev. A teď máme tak 35-40 minut na výměnu názorů. A pane ministře, dřív uděláme první kolečko se zástupci skupin a pak druhé kolo. Je to v pořádku? Dobře. Takže začneme EPP. Paní Sovko nebo pan Galer? Kdo je první? Žena Zavko. Děkuji. Děkuji, pane Galar. Já položím svou otázku v chorvačtině, protože je to obrovská podsta, že tu máme zrovna chorvatské předsednictví a poprvé je tu chorvatský ministr zahraničí na naší půdě a koordinuje zahraniční politiku Evropské unie. Takže snad eh, všichni máte sluchátka. Pane ministře, vítejte v Evropském parlamentu na výboru AFED. Vítáme vás, ale také vaše nové podněty a myšlenky týkající se koordinace zahraniční politiky EU. A vůbec vítáme vše, co může Evropská unie v příštích šesti měsících udělat v zájmu míru a bezpečnosti. Na summitu, který se bude konat v Chorvatsku za chorvatského předsednictví, V průběhu tohoto summitu budeme diskutovat o statutu Severní Makedonie a také Albánie. Víte, že Evropský parlament schválil usnesení odsuzující to, že nebylo zahájeno jednání se Severní Makedonií a Albánií. Takže doufám, že jakožto facilitátoři vyšlete nějaké pozitivní poselství, aby se podařilo prolomit eh, tuto, toto statu quo, aby bylo možné s, jak si prolomit ledy a zahájit vyjednávání. Ale co chcete dělat s Bosnou a Hercegovinou? Což je vůbec nejzranitelnější stát z těch šesti západobalkánských států. Um, Evropský parlament zasvětil čtyři usnesení tématu Bosny a Hercegoviny schválené velkou většinou poslanců Evropského parlamentu. Já vím, že ta usnesení nejsou závazná, ale k čemu to je, co, co tu vlastně děláme, když Rada členské státy pak neprovádí naše doporučení? Některá tato doporučení budou součástí diskuzí za chorvatského předsednictví, zejména co týče ústavních aspektů Bosny a Hercegoviny. Děkuji. Pan Picula. Předsedniče. Poštovani gospodine ministre, <clears throat> dobrodošli. Děkuji. Vážený pane ministře, vítejte na půdě Evropského parlamentu, na výboru AFET. Vítám také priority chorvatského předsednictví, zejména co se týče západního Balkánu. Chorvatsko je nejmladším členem Evropské unie, a protože teď předsedá radě, tak je příkladem pro ostatní země Unie. A co se týče politiky rozšíření, tak došlo k vetu některých členských států, čím se zastavilo rozšiřování, ehm, to znamená ehm, ehm, kandidatura Severní Makedonie a Albánie. A komise oznámila vydání nové metodiky na začátku příštího měsíce, jak hodláte využít své funkce, svého vlivu, jakožto předsednické země, do summitu v Zagrebu, abychom dosáhli zahájení vyjednávání s těmito státy? A jak vnímáte roli parlamentu v tomto procesu, který zahrnuje také spolupráci prostřednictvím našich doporučení radě? Já jsem byl uh, autorem jednoho z těchto doporučení. A e, bylo dohodnuto příměří v Libii, ovšem na základě našich předchozích zkušeností je takové příměří velice křehké a musíme vynaložit více úsilí na udržení míru. Chorvatsko, jakožto je středomorský stát a ví, jak e, důležitý je mír, jak můžete posílit roli Evropské unie jakožto zprostředkovatele v těchto diskuzích. Přeji vám hodně úspěchů v průběhu vašeho předsednictví, co nejméně krizí a co nejvíc řešení našich společných problémů. Děkuji, pane Pizola. A zariňu pan Kučuk. Děkuji. Letošní rok začal velmi silně co, na poli zahraniční politiky. A doufám, že to bude stejně silný rok, co se týče chorvatského předsednictví. Slyšíte mě? Dobře. Takže pokud navážeme na to, co řekla paní von der Leyen, ona, měla, ona má velmi ambiciozní cíl um, ve vztahu k západnímu Balkánu, to nás těší, ale je, myslím, nejvyšší čas, abychom vyvodili určitá poučení z, z minulosti, konce z loňského roku, a to, že bychom neměli slibovat, co nemůžeme splnit. Pokud Evropská unie není přesvědčená o reálnosti přistoupení západního Balkánu, neměli bychom to slibovat. Je také důležité mít jasné priority. Já to vím eh, třeba z bulharského předsednictví, kdy také naší prioritou byl západní Balkán. Ale musíme být také ambiciozní, pokud jde o ty eh, priority. Důležitá je meto, jsou tu různě metodické návrhy. Jeden přístup je eh, ten francouzský, další skupina států navrhla jiný. A pokud chce Chorvatsko hrát eh, ústřední roli, měli bychom mít také jakousi chorvatskou metodiku, chorvatský přístup k této vizi. A co se týče samitu v Zagrebu, ten je opravdu zásadní. Zkušenosti ukazují, že samity jsou stále méně důležité. V roce 2003 byl uh, summit v Soluni, pak v Sofii, ten už nebyl tak důležitý jako v Soluni. Sice tam byly důležité cíle, ale už tam eh, nebyla žádná jasná cestovní mapa. Takže jaká, jaký je cíl, čeho chcete dosáhnout na Zagrebském summitu. A za třetí, říkáte, že Evropská unie a Tur- Turecko by měly být partnery. Uvažujete o jakémsi mini setkání či summitu za uh, vašeho předsednictví třeba ve Varně se, se zorganizovalo setkání, bylo to jakési mini setkání, ale um, probrali se tam velice důležité otázky vzájemného zájmu. Thank you, Ilan Kučuk, for the... Děkuji. Teď eh, řečník za zelené, prosím. Vítejte, pane ministře. Potěšilo mě, že jste zdůrazňoval roli konektivity jako důležitého pilíře zahraniční politiky, kterému se chcete věnovat za vašeho předsednictví. A já na to navážu a zeptám se vás, jak chcete tuto prioritu realizovat v kontextu příštího VFR. Protože pokud si nenajdeme na své priority také finance, tak eh, konektivita zůstane takovým vzdušným zámkem. A druhá věc, eh, druhá moje poznámka se týká západního Balkánu. Opět navážu na to, co právě mm, eh, řekl kolega z Renew Europe, tedy na tu otázku té metodiky. Zaznamenali jste návrhy na ohledně nové metodiky kterou předkládá ESI. Co si o to myslíte? Jste připraveni se otevřít jedné či dvěma kandidátským zemím, tedy Severní Makedonii a nebo Albánii, a nebo budete trvat na tom, že eh, půjde o obě dvě země a nebo se nezahájí v tuto chvíli přistupová jednání ani s jednou. A za třetí, vy jste několikrát zmínil lidská práva. Mluvil jste o strategickém a pragmatickém dialogu s Tureckem, ale nezmínil jste v této souvislosti lidská práva. Te jste nezmínil ani v kontextu Afriky, ani když jste hovořil o Číně. Takže jaký význam prakticky budete přikládat lidským právům jakožto základní hodnotě zahraniční politiky EU? A poslední otázka, to jsou vnitřní rozkoly. Externí aktéři se snaží zneužívat nejrůznějších interních rozkolů, například Čína se pokoušela šikanovat země, jako je Švédsko v nedávné době. A co chcete udělat pro překonání takových rozkolů a pro posílení evropské soudržnosti? Jak chcete podpořit země, které jsou eh, izolovaně vybírány k útokům ze strany externích eh, aktérů? Děkuji. Děkuji. Tak EKR a ID se nechtějí zúčastnit diskuze, takže to bylo první kolo. Pane ministře, kdybyste mohl zareagovat, pak bychom dali prostor kolegům v druhém kole. Chcete reagovat již nyní, tak prosím. Děkuji. Děkuji, paní Zovko. Republika Severní Makedonie a Albánie byly eh, země, za které se zasazovalo Chorvatsko jako za kandidátské země od samého začátku. Chorvatsko vždy otevřeně podporovalo zahájení přístupových jednání případě Severní Makedonie, tam byl problém s názvem země, který se podařilo vydeřit a to byla jediná podmínka. Tento problém byl s Řeckem vyřešen a tak si myslím, že tato země si zasluhuje, plně zasluhuje zahájení přístupových jednání. Albánie rovněž dosáhla pokroku a my podporujeme zahájení přístupových jednání s oběma zeměmi. Pokud jde o Bosnu a Hercegovinu, tak jak už jsem uvedl ve svém vystoupení, je to sousední země Chorvatska, máme společnou historii a podporujeme stabilní Bosnu a Hercegovinu podle dentonských dohod a ústavu, která by zajišťovala rovnost všech tří národů Pro nás je dále důležité, aby všichni, pokud je o Bosnu a Hercegovinu, se dohodli na svém politickém zastoupení, tedy všechny tři skupiny obyvatelstva se na tom dohodli, protože to je podstatou demokracie a je to také důležitá evropská hodnota. Chorvatsko bude nadále prosazovat rovnost, rovná práva a rovné postavení všech tří eh, národnostních skupin v Bosně a Hercegovině. Pokud jde o usnesení Evropského parlamentu, tak eh, v tomto případě nezastupujeme pouze Chorvatsko, ale celou Evropskou unii. A usnesení Evropského parlamentu jsou neopomenutelným hlasem. Parlament by měl svůj hlas posílit, i my budeme aktivní v této věci, protože je v zájmu nás všech podpořit. A evropské ambice Bosny a Hercegoviny. Děkuji panu Piculovi, který byl ministrem zahraničních věcí před 20 lety, kdy proběhlo první jednání se zeměmi západního Balkánu. Bylo to 24. listopadu roku 2001, kdy to všem eh, začalo po Sofii a věřím, že Záhřeb bude dalším místem. A odteď bychom měli eh, organizovat eh, tyto samity každé dva roky. Nicméně všechny chorvatské vlády učinili poměrně dost, ale současná Plenkovičová vláda udělala vůbec nejvíc v této souvislosti. Teď je na nás, abychom předsedali Evropské radě a my jsme na tuto možnost nesmírně pišní. Já s vámi souhlasím. There is no translation. Bohužel vypadlo tlumočení. A ah, ono není totiž potřeba, protože já mluvím bulharsky tady s panem kolegou. Já se omlouvám, že jsem takto přešel z jednoho jazyka do druhého. I'm so sorry. Okay. Um, kolegi, eh, bulgarskom zástupníku jsem eh, objasnil, zapravo zachválil. Já jsem právě vysvětloval kolegovi z Bulharska, respektive spíše jsem mu děkoval za jeho otázku. Pan kolega se ptal na to, jak vnímáme západní Balkán, jakou vizi pro něj máme a co Chorvatsko chce udělat pro zlepšení postavení těchto zemí. Řekl jsem, že samity by se měly konat nejenom proto, aby proběhla takováto akce na vysoké úrovni, ale aby bylo dosaženo eh, konkrétních výsledků a to je také naším cílem. Lidský lidská práva jsem zmínil několikrát během svého vystoupení. Pro Chorvatsko je to téma nesmírně důležité a je to také hodnota Evropské unie. Lidská práva, právní stát, svoboda, stabilita. Eh, toto chceme podporovat, lidská práva chceme podporovat ve všech oblastech vnější činnosti EU. Chceme Eh, postupovat v této věci jednotně. A týká se to i Afriky. Já jsem zmínil Afriku, například Sahel, eh, pět eh, zemí Sahelu, které skutečně naši pomoc potřebují. A to zejména proto, že situace tam je skutečně alarmující. Tyto země požádaly nejenom o materiální a finanční pomoc, ale rovněž o konkrétní pomoc eh, ohledně zajištění stability v této části Afriky. Akční plán pro lidská práva a demokracii samozřejmě musí odrážet také nové, nově se objevující výzvy, jako jsou klimatické změny nebo nové technologie či umělou inteligenci. Ale nesmíme zapomínat ani na migraci, na ochranu práv dětí, žen, Toto vše jsou naše priority. Pokud jde o Turecko, tak s vámi souhlasím. Já jsem Turecko zmiňoval, protože víme, jaké problémy tam jsou. Ale samozřejmě, že Turecko je velice důležitý geostrategický hráč a je potřeba držet si otevřené kanály s touto zemí. Zároveň všem máme obavy pokud jde o situaci s lidskými právy v této zemi. Odsoudili jsme to, k čemu v zemi došlo, ale je i na EU, aby přesvědčila třetí země, nejenom Turecko, ale i další země, aby chránili lidská práva a aby je dodržovali. I to je posláním EU. Pokud Evropská unie chce být významným hráčem, tak musí ukázat, že je připravená být aktivní. A to je úkolem Rady pro zahraniční záležitosti. Je to úkolem nás všech, i Evropského parlamentu a dalších eh, orgánů tedy i rady evropské instituce. Všechny evropské instituce by se měly spojit a aktivně v této věci spolupracovat. Také podporujeme eh, našeho eh, delegovanou ministrině Nikolinu Brnac, která nás bude zastupovat v Radě Evropské unie a v Evropském parlamentu. Paní Brnac eh, bude zde bude vám k dispozici a bude určitým přemostěním mezi Radou Evropské unie a parlamentem. Pokud jde o Čínu, tak eh, to je třetí země a musíme respektovat, že je to významný hráč. Na jedné straně je třeba vyvíjet tlak, ale zároveň s Čínou vést dialog. Pokud je o Qingyang, vy jste zmiňovali možnost podpořit všechny tři pilíře OSN, to znamená respekt lidských práv, mír a bezpečnost a rozvoj. Samozřejmě naše možnost eh, ovlivnit situaci lidských práv v Číně, to je důležitá věc v bilaterálních vztazích. Dnes dopoledne jsem se setkal s poslankyní ze Švédska, která zmínila to též. Informoval jsem jí o tom, že na Evropské unii, abychom prokázali solidaritu vůči Švédsku v případě sporu a ochránili tak EU a ukázali zároveň vaši solidaritu a podporu. Děkuji. Děkuji, pane ministře, a dostáváme se k druhému závěrečnému kolu, kdy dám slovo všem zbývajícím kolegům za EPP, pan Galer, pan Klaucer, Klancák, pan Milan Mol, pan Kaster, Navrides, Noiza, Krošel, Deli, A to jsou všichni zapsaní řečníci. Očekávám ještě eh, za 17 minut eh, Jana Stoltenberg, Jence Stoltenberga, takže prosím stručnost. Děkuji vám, pane ministře. Eh, vítejte v našem výboru. Já sedím úplně vpravo z vašeho pohledu. Srdečně vítejte v našem výboru a jsem velice rád, že jste hrdí na to, že předsedáte Evropské unii a e, takové předsednictví si přesně přeji a vám přeji hodně zdaru. E, přes víkend proběhla konference o Libii a e, na místě je opatrný optimismus a začaly už jednotlivé diskuze ohledně znovu otevření mise Sofia už jste o tom slyšel vyjádření eh, několika kolegů eh, a eh, Myslíte si, že by bylo dobré pokračovat v této operaci s, s loďmi a tak dále? Myslíte si, že by mělo být uplatněno zbrojní embargo? Tady to závisí na konkrétní situaci zda um, budeme muset kontrolovat třeba ruské lodě nebo nějaké jiné lodě států mimo Evropskou unii. Eh, jak se k tomu stavíte? To je moje první otázka. A potom eh, po eh, tomto víkendu mám dojem, že 27 zbývajících evropských zemí by mělo stát na jedné straně, pokud jde o Libii. Generál Haftar údajně dostává podporu z Francie nebo má tam sympatie. Je to tedy už nějakým způsobem překonané a e, znamená to, že e, bychom měli podporovat a posilovat e, vládu, kterou uznáváme, nebo jak hodnotíte situaci? Děkuji, pan Kester SD. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám moc krát, pane ministře. Já bych se chtěl zeptat na otázku uprchlíků na vnějších hranicích Chorvatska s Bosnou a Hercegovinou. Neustále hovoříme o obraně lidských práv ve světě, ale já si myslím, že je právě tak důležité a souvisí to s naší důvěryhodností, jestli eh, dodržujeme lidská práva a základní práva i u nás doma. A já bych se chtěl zmínit o problému s tím, jak se zachází s uprchlíky na vnější hranici Chorvatska s Bosnou a Hercegovinou. Tam dochází k ilegálnímu vytlačení uprchlíků a k násilnostem ze strany chorvatských úřadů na chorvatsko-bosenské hranici. Mezitím už je to dobře zdokumentované. Odhalili to nejen nevládní organizace a média, ale eh, také to potvrdil bývalý chorvatský prezident. Eh, chorvatští policisté eh, ponižují uprchlíky, berou jim boty, peníze, cenosti a mobily a obírají je o jejich lidské právo požádat o azyl. Násilné vytlačování je ilegální a porušuje stávající právo. Eh, Chorvatsko dostalo zelenou od eh, Evropské komise, aby se stalo součástí šengenského prostoru, což je pozitivní krok směrem ke svobodě pohybu v Evropské unii. Ale eh, v kontextu těchto pushbacků, tohoto ilegálního vytláčení, se domnívám, že vstup do Schengenu je přinejmenším spochybnitelný. Co děláte pro to, abyste ty pushbacky zastavili a jak monitorujete hranici, abyste zajistili eh, prošetření případů špatného zacházení s uprchlíky a jejich případné jejich obžalobu a odsouzení. Děkuji, pan Gošel. Maximálně minutu a půl, eh, kolegové, musíme skončit eh, v půl. Děkuji vám moc krát. Já budu pokračovat v našich regionálních jazycích. Mě by zajímalo nějaké vysvětlení nebo objasnění Pane ministře, vy jste v té první části hovořil o některých svých prioritách a úkolech. A v kontextu ústavních změn podle doporučení Evropské komise by mě zajímalo, jestli to znamená, že eh, politická reprezentace tří entit eh, Bosny a Hercegoviny Eh, znamená, že bude znovu vytvořeno nějaké území navíc, nějaké další území, anebo bude zohledněno doporučení Evropské komise, eh, které je jedno z nejlepších za poslední dobu. Plyne z toho, že budeme zajišťovat politická práva na kolektivní úrovni, anebo bude, nebo, nebo vznikne další územní entita něco jako Dayton 3 a nikoli Dayton 1. Děkuji, pane Grošeli, a dále za EPP paní Glabak. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane ministře, v evropské politice sousedství je cílem posilovat ekonomickou integraci eh, šesti eh, zemí z východní Evropy a Jižního Kavkazu. Arménie, Azerbajdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko a Ukrajina. Dnes ráno jsme debatovali o těchto zemích, eh, takže bych k tomu chtěla říct pár věcí. Prioritami v této území pro Evropskou unii je bezpečnost, stabilita, právní stát a lidská práva. A také vytvoření eh, zóny volného obchodu mezi Evropskou unii a Moldavskem. Eh, Mě by zajímalo, pane ministře, jestli můžete objasnit, jakým způsobem bude chorvatské předsednictví zacházet s východním partnerstvím a také s novými výzvami a okolnostmi těchto zemí. Děkuji. Děkuji, poslední čtyři kolegové, já se omlouvám, ale pak už nemůžeme dál pokračovat. Pan Mavrides. Děkuji vám, pane ministře. Já jsem tady. Nasaďte si prosím sluchátka. Děkuji. Ve svém úvodním projevu jste zdůraznil, jak je důležité bojovat proti terorismu, radikalizaci a extremismu. Ale to je potřeba upřesnit. Co vlastně Evropská unie může udělat? V Turecku vládne nový sultán eh, Erdogan, který vydává dekrety a udílí rozkazy. A evropské národy čekají na vůdce Evropské unie a doufají, že budou rozhodní a že se postaví eh, této realitě. Eh, já jsem vás poslouchal už dříve na jiném výboru při vašem předchozím projevu, takže vím, že víceméně navrhujete nějakou spolupráci s Tureckem, což už jsme v minulosti vyzkoušeli a nefungovalo to. Kromě toho jsou tu ale ještě dvě další chyby. Vzhledem k ilegálním krokům Turecka a ve východním středomoří, zejména pokud jde o kyperskou zónu výlučného ekonomického zájmu tak tady padlo kolektivní jednomyslné rozhodnutí ustoupit od této politiky a uvalit sankce a seškrtat finance. Takže, pane ministře, prosím, řekněte nám, co uděláte proto, aby terorismus a extremismus, který Turecko podporuje ve východním středomoří, eh, byl nějak odstraněn, zatímco my hořce pláčeme nad tím, co se děje, tak jako v Libii i jinde. Děkuji, pan Milan Mon. Já jsem velice rád, že jste odkázal eh, na eh, země jižního sousedství a nejenom eh, země východního sousedství. Hovořili jsme o konferenci o, o Libii, ale státy jižního středomoří jsou také velice důležité. Libie je z těch problematičtějších, ale pak to máme Maroko, Alžírsko a další. Já doufám, že ani na tyto státy jižního středomoří nebudou, nebudete zapomínat. Maroko je náš, naše velká spřízněná ekonomika ekonomika. A potom státy Latinské Ameriky, na ty jste zapomněli ve svém předsednictví. Státy Latinské Ameriky jsou přirozenou sférou zájmu Evropské unie já jsem tady, eh, pane ministře. Zítra eh, přijmu pana eh, Borela a prezidenta Guaidoa z Venezuely. Venezuela by měla být prioritou vašeho předsednictví. Měli byste bojovat za lidská práva v této zemi a přijímat opatření, případně i sankce proti Madurovu režimu. Děkuji. Děkuji, pan Norbert Neuser. Děkuji moc krát, pane ministře. Já sedím tady nalevo. Vy jste zmínil mnoho priorit a konferencí, nicméně jedno mi tam chybí. Většinou, když nějaká evropská země má předsednictví, tak hostí JPA společné parlamentní schromáždění zemí ACP a mělo by být úkolem Chorvatska uspořádat tuto velkou konferenci s více než stovkou zemí. Já jsem zatím slyšel, že vaše vláda se zdráhá, takže já se ptám, co je PA? Je Chorvatsko ochotné ho uspořádat nebo ne? Děkuji a poslední Andor Deli. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, děkuji, že jste sem přišel a podělil se s námi o své myšlenky. Pokud jde o rozšíření, tak podle mého názoru úkolem vašeho předsednictví budou dvě věci. Eh, jednak budete muset nějak přesvědčit skeptické členské státy, na druhé straně budete muset eh, znovu eh, vzbudit důvěru zemí západního Balkánu. Mě ale víc zajímá ta první část. Já už jsem zažil pár schůzí na vysoké úrovni mezi vaším premiérem a prezidentem Macronem a podobně. Takže jak moc jste optimističtí, jak moc si myslíte, že se vám podaří dosáhnout nějakého průlomu do květnového samitu? Děkuji. Takže žádné další žádosti o slovo z vaší strany. Takže, pane ministře, pan generální tajemník na to má trošku spoždění, ale zvládnete to za pět minut? Budete muset. Nebo deset minut, deset minut. Maximálně 10 minut, prosím. Děkuji. Děkuji moc krát, pane poslanče, že jste zmínil Sofii. My jsme eh, se včera na Radě pro zahraniční záležitosti shodli na tom, že chceme s operací Sofia eh, pokračovat, že ji chceme znovu vdechnout život a eh, obnovit ji. A co ukazuje eh, berlínský proces eh, a ta nedělní schůze? O tom mluvil i eh, pan Picula a položil tuto otázku. My jsme v podstatě několika věcí dosáhli, několika úspěchů. Jednak budeme vykonávat dozor nad příměřím a samozřejmě také eh, budeme eh, nějakým způsobem eh, dohlížet na zbrojní embargo. Takže něčeho jsme dosáhli, ale zdaleka ne všeho. Samozřejmě ještě potřeba spousta času, diplomacie a tak dále. Pan Borel se v tom velice angažuje. Migrace a otázka Chorvatska a Bosny. Pokud jde o migraci a Bosnu a Hercegovinu, tak eh, mohu pouze říci, že Chorvatsko chrání své národní hranice a hranice Evropské unie před ilegálními migranty a před násilnými migranty. Chorvatská policie hrdě chrání chorvatské hranice před ilegálními migranty a před eh, vynucováním vstupu na evropské území, tak jak by to měla dělat každá evropská země. Chráníme Evropskou unii. Pan kolega ze Slovinska se ptal na politické zastoupení eh, tří národů Bosny a Hercegoviny. Hovořil o základních právech občana v demokratické zemi eh, volit svého zástupce, eh, to je právo dané ústavou. Eh, nebyla řeč o žádné nové územní entitě nebo něčem takovém. Chorvatsko bylo první zemí, která uznala územní celistvost a nezávislost Bosny a Hercegoviny. Východní partnerství eh, je také jednou z priorit A panuje zde dojem, že chceme rozšíření na Evropské unie na západní Balkán, ale e, tady jde i o bezprostřední sousedství Evropské unie. Domníváme se, že bychom měli podporovat v těchto zemích instituce, které bojují za demokratické principy a za právní stát. Musíme podpořit jejich demokratické kapacity a nasměrovat tyto země na trasu k přijetí hodnot, ke kterým se hlásí Evropská unie. Pokud tedy tyto země chtějí mít evropskou perspektivu, pak je Evropská unie bude na této cestě doprovázet. Pokud jde o Středomoří, tak samozřejmě zohledňujeme všechny středomořské země, v Dubnu v Šibeniku, což eh, je pobřežní město u Jaderského moře, eh, budeme pořádat středomořskou konferenci, eh, které se účastní všechny středomořské země. Pan Neuser hovořil o parlamentním zhromáždění ACP. Chorvatský parlament se do toho silně zapojuje a v uplynulých dnech eh, proběhly schůze eh, i s skupinami z Evropského parlamentu a takovýchto schůzí bude ještě mnoho až do konce předsednictví. Já jsem přesně nepochopil tu poslední otázku ohledně západního Balkánu, ale každopádně, jestliže Evropská unie eh, chce být silná, Jestliže chce být faktorem stability a míru ve světě, pak eh, musí také zabezpečit své bezprostřední sousedství. Musíme investovat do míru a stability, protože to, eh, čeho dosáhlo Chorvatsko a Slovinsko, může být příkladem ostatním zemím západního Balkánu, respektive jihovýchodní Evropy. Proč bychom měli být sobečtí? Chceme nabízet své zkušenosti a expertízu. Přijali jsme evropské hodnoty, Chorvatsko je silně proevropská země a silný člen, hrdý člen Evropské unie. Jaderské moře není pouze chorvatským mořem, ale mořem evropským a jste eh, u něj samozřejmě vítáni a očekáváme vaši podporu při našich snahách vstoupit do šengenského prostoru a tím možná také odpovídám na tu otázku migrace. A sice Evropská komise dala zelenou a uznalo, uznala, že Chorvatsko splňuje všech osm kritérií pro vstup do Schengenu. Takže jsme hrdí na chorvatskou policii, která hlídá hranice Evropské unie před ilegálními migranty a organizovanými zločinci. To je nesmírně důležité, protože občas podléháme fake news. My ale zůstaneme na stráži, na evropských hranicích. Naší prioritou je Evropa, která je chráněná vnitřně i navenek. Evropská unie se musí umět bránit před terorismem a ilegální migrací. Děkuji vám. Herr Minister Gilles Schratmann, da Sie Děkuji, pane premiére, pardon, pane ministře. Dovolte mi se s vámi rozloučit dnes německy. Děkuji vám moc krát, že jste nám byl k dispozici pro odpovědi. Myslím si, že mu hovořím za všechny poslance, když popřeju chorvatskému předsednictví hodně úspěchu. Přebíráte předsednictví v nesmírně turbulentní době, kdy se toho řeší spousta od finančního rámce až po globální klimatickou krizi. Přeji vám hodně štěstí na balkánském summitu na začátku května a bylo by dobré, kdyby zrovna za chorvatského předsednictví získala politika přístupu do Evropské unie novou dynamiku. Eh, vy jste eh, sousední země těch šesti zemí, kterých se to týká, takže eh, jste experti na slovo vzatí. Děkuji ještě jednou, že jste sem přišel a přeji vše nejlepší chorvatskému předsednictví.